Ano, eh, máte pravdu, paní kolegyně. Prosím, kolegové, posaďte se, abychom mohli začít. Já war Někdo tady mluvil? Kdo, kdo to mluvil? Ano, děkuji za připomínku. Děkuji. Chtěl bych tímto zahájit eh, dnešní schůzi jedním sdělením. Eh, Luis Manuel Díaz, eh, generální tajemník eh, AD, což je bývalá sociální demokratická strana ve Venezuele. Z regionu Goriko byl včera zabit na politické schůzi během volební kampaně ve Venezuele. Byla to schůze společně s, s manželkou uvězněného starosty Karakasu. Eh, Tady paní Lilian Tinto. Tak tolik k situaci ve Venezuele. Eh, a já myslím, že dnes bude eh, přijato konferenci předsedů, alespoň předseda Schulz mi to řekl, že naše delegace má právo tam zajet také ve volební den, e, jakožto oficiální delegace parlamentu. Pokud by to bylo dobré. Ne, ne tak formálně jako volební pozorovatelé, protože proto bychom nesplnili kritéria, ale abychom tam byli na místě tak, jak jen to bude možné. Tak e, to e, jsem tedy chtěl říci v rámci sdělení předsedy a e, nyní se dostáváme e, opět k Venezuele. E, provedli jsme tam přípravnou misi 4. až 7. listopadu. Byl tam pan Chauregi, pan Mato a pan Maura. A já bych je poprosil, aby nás krátce uvedli do situace a informovali nás o té misi. Kdo z vás to chce udělat? pan Chauregi. Děkuji, pane předsedo. Předpokládám, že kolega Gabriel má to mě ještě doplní. Jak víte, Evropský parlament přijal usnesení v únoru 2014 a v únoru tohoto roku byla povolena mise Evropského parlamentu zaměřená průzkum současné politické situace ve Venezuele. Účastnilo se 12 členů z různých politických skupin. Po několik měsíců společně s předsedou panem Brokem jsme se snažili získat povolení venezuelské vlády k této návštěvě. Nebylo to možné. A nakonec jsme tedy tuto misi zredukovali. Účastnili se jí jen tři členové Evropského parlamentu ze třech skupin památů z EPP, pan Mauras Alde a já za SAD. Před cestou jsme se pokusili získat oficiální povolení od venezuelské vlády. Vláda nicméně si nepřála, abychom přijeli jako oficiální návštěva. My eh, jsme se přesto rozhodli odjet, protože už probíhala volební kampaň a my jsme chtěli vědět, jak tam situace vypadá. A to byl v podstatě ten důvod, proč jsme tam jeli. A také tedy eh, se souhlasem předsedy eh, Broka jsme uskutečnili tuto malou misi. Třeba, že jsme neměli eh, povolení k oficiální návštěvě, nebyli jsme ani dobře přijati, co se týče prohlášení venezuelské vlády před naší návštěvou, tak při samotné návštěvě jsme se nesetkali s žádnými problémy. Mohli jsme se svobodně pohybovat, bezpečně jsme se pohybovali a mohli jsme provést všechny předpokládaná, všechna předpokládaná setkání a všechny návštěvy. Závěry z naší návštěvy najdete ve zprávě, která byla rozeslána ale stručně bych chtěla říct, že tedy zaprvé všechny organizace, se kterými jsme se setkali, a těch bylo skutečně hodně, a to občanská společnost, eh, představitelé politického života, ekonomové, politologové, představitelé opozičních stran, eh, vatikánského a poštolského nuncia jsme viděli eh, členové mm, mise OSN pozorovatelské při volbách, nevládní organizace, lidskoprávní organizace, novináři. Sešli jsme se tedy se eh, širokým spektrem, mm, jak politickým, tak občanským, ale nepodařilo se nám se sejít s žádným oficiálním politickým představitelem na úrovni ministerstva zahraničních věcí, Národní volební komise a nebo eh, jinými eh, orgány venezuelské vlády. Ti nás nepřijali. Takže tu nemáme eh, hledisko vlády, ale na základě svědectví, které jsme získali, je tu jednomyslný názor na to, co teď eh, uvedu. Venezuelský eh, národ prochází složitou dobou. Nezapomeňme na to, že se jedná o zemi s velmi vysokou mírou kriminality. 25 tisíc vražd za rok se tam odehraje Eh, tato země trpí velice složitou ekonomickou situací. Inflace dosahuje 200%. Směný kurz proti dolaru je jak oficiální, tak neoficiální, což působí velice zlou situaci mm, pro eh, tamní obyvatele, Eh, jsou tam vidět eh, veliké fronty na, na ty nejdůležitější eh, potřeby před obchody, jsou potíže v nemocnicích, ve zdravotnictví. Mnohé organizace, se kterými jsme hovořili, vyslovili přání, aby, aby mm, nám mohli tlumočit stanovisko lidí. Naše návštěva tedy byla velice užitečná z tohoto pohledu. Co se týče eh, demokracie, tak eh, určitě si vzpomenete, že při prezidentských volbách před dvěma lety pan Maduro vyhrál a to s velmi malým rozdílem, asi o 225 tisíc hlasů. A od té chvíle začaly probíhat manifestace, ty vyvolaly násilí na ulicích, eh, zemřelo 43 lidí eh, celkem, ať už manifestantů nebo členů policie a došlo k velice represivní reakci. Eh, od té chvíle mm, došlo ke zhoršení celkové situace, další věci nechceme posuzovat. Mnozí zvolení představitelé nakonec kvůli tomu nemohli nastoupit do funkce, ať už to byli starostové, političtí lídři některých stran. Došlo k jejich zatýkání, zatýkali se studenčtí vůdci a vláda přitvrdila vůči opozici. Opozice se spojila, eh, bylo to 25 stran, od levostředové do pravostředové eh, části politické a postavili se k tomu proti venezuelskému režimu. Tak já tady budu mluvit rychleji. Eh, hned skončím. M- mé závěry jsou otevřené eh, procesy v soudních řízeních proti opozičním lídrům. Nebyly jim zaručena procesní práva jako v právním státu, nelze potvrdit, že soudní moc by byla nezávislá na vládě. Za třetí, myslím, že volební eh, proces, jehož jsme byli svědky před volbami 6. Mm, prosince, eh, je deformovaný. My tomu říkáme disproporce politických podmínek. Dochází ke koncentraci mediální a politické moci eh, v rukou vlády. A prakticky tam není vůle ustoupit ani co se týče toho volebního procesu. Naši pozorovatelé nebudou moci signalizovat, že došlo k podvodům při sčítání hlasů, protože volební systém je velice technicky pokročilý a přesný Nás spíš eh, znepokojuje povolební situace. Vidíme totiž, že na opozici se silně útočí, a tyto útoky vede eh, vláda, například eh, radnice v Karakasu má opačnou politickou orientaci, proto tedy situace je velice složitá. Jak bude vypadat také parlament? Parlament bude v opozici proti vládě, bude mít také velice složitou Eh, situaci. My bychom měli být přítomni při vytváření eh, politického procesu ve Venezuele. Naše doporučení, která jsme vypracovali, by mohla být užitečná, abychom mohli eh, navštívit tuto zemi ne tedy jako oficiální pozorovatelé voleb, ale jako důležitá politická návštěva. Pokud to nebude možné příští týden, tak později protože na nás opravdu čekají. Děkuji velice rychle, eh, pane předsedo, já sdílím to, co uvedl kolega přede mnou, ale chci dodat ještě něco dalšího. Pane předsedo, řekl jste na začátku, že mm, byl při politické akci zavražděn politik, to není jediná eh, věc, to je to není něco eh, osamoceného, protože to je každodenní realita Venezuely v této zemi pokaždé, když se hlasuje, je to antidemokratické. Tam demokracie není, není tam ani svoboda a je jasné, že v současné Venezuele se potírají svobody. Není tam žádná svoboda ani tisku, ani e, voleb. Národní volební komise se vzdala e, svého úkolu garantovat svobodné volby. Není tam svoboda pro opoziční politiky, to bylo také jasně patrné, je to patrné i dnes. Musíme také eh, brát v úvahu to, že guvernér Miranda byl přijat eh, výstřely na politické schůzi a také představitel spravedlnosti byl přijat výstřely. Tak vypadá současná Venezuela. Opozice prostě je potírána a Eh, eventuální lídři opozice jsou zneškodňováni. Tak vypadá současná situace se svobodami. Souhlasím eh, s předsedou, že zapotřebí všechno, abychom 6. prosince byli ve Venezuele. A eh, opravdu Evropský parlament podle mne musí vyslat delegaci. Měli bychom předejít selektivním pozvánkám, protože jejich cílem je legitimizovat režim anebo ukázat milou tvář režimu který ve skutečnosti takový není. V tuto eh, situaci musím říct, že před několika eh, dny ve Venezuele eh, My jsme odmítli představiteli Venezuely Sacharovou cenu a vidíme, co se tam dnes děje. Já bych teď chtěl něco navrhnout. Nemůžeme teď hodinu debatovat o Venezuele, protože v 9 máme hlasování. Eh, tak eh, já navrhuji, eh, abychom pokud skončíme brzy s hlasováním, pokračovali v debatě do 10 hodin. To je fér, protože hlasovat musíme. Máme spoustu pozměňovacích návrhů, takže já dám teď slovo ještě jednomu řečníkovi a potom budeme pokračovat v seznamu řečníků v případě, že skončíme brzy a budeme mít čas. Tak prosím, máte slovo. Já bych rád, abychom měli skutečně přesné informace. Eh, já jsem pracoval ve světě žurnalistiky a ty informace, co jsme obdrželi, tak ty nebyly potvrzené. Eh, nebylo potvrzeno, že se některé věci děly v průběhu volebního procesu a my přijímáme nějaké závěry a chceme přijímat opatření na základě nepotvrzených eh, informací. My bychom měli mít jasně stanovený program, ale bohužel jsme viděli a musíme to e, prohlásit, že jsme poněkud polevili. Informace, které jsme dostali, e, jsou e, rozporuplné. Za prvé, režim umožňuje našim poslancům, aby svobodně se pohybovali a pracovali. A to je protimluv, protože co se týče jednomyslnosti. Oni se nesetkali s představiteli vlády, ale jenom s jednou částí spektra. Dramatická ekonomická situace, ano, to je pravda, ale e, ekonomické problémy jsou všude na světě. Narůstá chudoba na různých místech. Vlády, které investovaly do přírodních zdrojů, totiž e, chtěli e, pomoci chudým ale teď ta chudoba roste stejně a vláda se to snaží nějak e, řešit. Maduro vyhrál o e, více než 200 tisíc hlasů. A to je přece úplně normální, že někdo vyhraje o 200 tisíc hlasů. To je úplně normální situace. On vyhrál e, o 700 tisíc hlasů. A vy říkáte, že ten volební systém není důvěryhodný. Ano, pochybnosti mohou být po každé kde, eh, mm, odkud se berou ty pochybnosti o eh, systému volebním, že mají ve Venezuele kriminalitu. Ano, údajně to je nejnásilnější eh, země na světě, ale podle údajů VHO je, nej, je zemí s nejvyšší kriminalitou Honduras. Byl tam státní převrat, bylo tam zabito 60 novinářů. No podívejme se na Kolumbii v loňském roce kdy já jsem byl eh, v delegaci, tak jsme konstatovali více než 200 porušení lidských práv. Hovoříte o tom, že chybí svoboda tisku, ale nemáme žádné údaje, protože tam je 111 televizních stanic. A 78 je jich státních, 21 je soukromých eh, třeba takový detail jako 18 nejdůležitějších eh, eh, televizních vysílání. Vy hovoříte o tom, že 80% kanálů je opozičních. Eh, kolegové, ehm, uvádějme správné údaje. Chtěl bych také připomenout, že to, co se týče Diego Delopa, toho Eh, politika eh, zavražděného napadla kubánskou ambasádu a v průběhu státního převratu v roce 2002 zatkl jednoho ministra a dopustil se nezákonné činnosti. Prosím vás, podívejte se na toho, koho se zastáváte. Člověk, který uspořádá napadení velvyslanectví proti vídeňským dohodám a unese ministra, tak takovýto člověk by dnes měl sedět ve vězení. Eh, on eh, potvrdil, že má eh, zájem organizovat státní přelety. Kolego, prosím, nepřerušujte mě, já jsem vás taky nechal mluvit. Děkuji, až bude příležitost, budeme v diskuzi pokračovat. Už jsem říkal, že že byl zabit politik v přítomnosti vdovy po politickém vězni a nic dalšího, nic víc, nic míň jsem neřekl. Vůbec jsem nepoukazoval eh, na to, eh, koho považuji za zodpovědného za tento čin. A eh, já tedy vůbec nehovořím o případném pachateli. V diskuzi budeme pokračovat, dal jsem, dal jsem vám také vědět, že Venezuela není zemí s nejvyšší kriminalitou na světě, ale s druhou nejvyšší kriminalitou na světě. Čímž se ale na věci mnoho nemění. Dostáváme se nyní k hlasování. Prosím. Mám jednu připomínku. Nemáte slovo, já jsem říkal, že teď budeme hlasovat a až bude čas, tak budeme pokračovat. Děkuji vám. Ne, ne, nemáte slovo. Říká pan předseda SSE. Vypínáme mikrofon. Dohodli jsme se, že teď budeme hlasovat. A potom možná budeme diskutovat dále. Ale já se také zúčastním debaty. Nyní budeme hlasovat o zprávě o Číně. Rád bych vám sdíl, že eh, eh, zpravodaj stáhnul pozměňovací návrh 324 SAD. Já bych poprosil na těch laciných místech eh, tamhle vzadu Flasman a ty dámy tam, aby stichly. Dámy, prosím. Mohl byste se prosím bavit venku? SAD eh, frakce navrhla, aby kompromisní návrh 13 byl eh, nahrazen ústním pozměňovacím návrhem, eh, rozšířen, pardon. Jedná se o pozměňovací návrh, který by se měl vyhnout souladu s Intou. Čili máte námitky proti tomu, abychom tento ústní pozměňovací návrh eh, přidali k kompromisnímu pozměňovacímu návrhu. Já bych to doporučil, protože asi se nechceme dostat do sporu. Nevidím eh, tady žádnou námitku, takže je to takto přijato abychom to schválili spolu s eh, pozměňovacím návrhem 13. Takže zahajujeme. Ještě pan zpravodaj se chce vyjádřit. Děkuji, pane předsedo, jen velmi stručně. Já jsem uh, Eh, velice vděčný eh, tím zpravodajům za obsahovou eh, spolupráci a budu se těšit na výsledek hlasování. Tak to je určitě dobrá, dobrý začátek. Takže pozměňovací návrh 9 kompromisní. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Potom tedy kompromisní, pardon, 170 167, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 177, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 178, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Já bych se ještě měl najít hlasovací kažičku, říká pan předseda. 179, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Pozměňovací návrh 180, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel přijato, kompromis 10, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel přijato, 189, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel, ještě jednou, kdo je pro, 189. Poznámka na mikrofon. Pozměňovací návrh 189 Paunova. Pane Galere, je to napsáno v eh, seznamu EPP. Eh, e Přeji vám dobré ráno. Kdo je eh, pro pozměňovací návrh 189? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 191. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 193. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. 29 ku 25 přijato. Dostáváme se ke 194, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Hlasujeme. Končím hlasování. 28, 20 ku 29 zamítnuto. 195, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 196, 197, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 198, kdo je pro? Kdo je proti? Uvěříme. Končím hlasování. 36 k 27 přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se uh, zdržel? Přijato. Kompromis 12. Kdo je pro? Kompromis 12. Kdo je proti?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 Později, kompromis 16, o tom už jsme hlasovali, že? Říká pan předsedající. Takže 203 pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. 204. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 205. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. 206. Kdo je pro? Kdo je proti? se eh, zdržel? Zamítnuto. 207. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. 199 eh, jsme přijali předtím? Ne? Takže hlasujeme o 209, kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 210, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověříme. 211, kdo je pro? Ne, 210? Ne, 210 jsme přijali, 211. 211, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 212, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. 212. Končím hlasování. 35 ku 26 přijato. 214, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to 215, kdo je pro? Kdo se zdržel? A ten, kdo, je, kdo byl proti? A Přijato 216, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to bylo přijato. Ověříme? Dobrá, ověříme 216. Končím hlasování. 32 ku 37 zamítnuto. Ale poukázal bych na to, že u EPP je o dva hlasy navíc. Takže to je ještě jako nulový rozdíl, ale... Liberálové to je vždycky příliš moc. Takže prosím u PPP eh, si to upravte by tam byly o dva méně. Teď myslím 214, jsem říkal, a 217, a už jsme tak daleko, 217. Tak kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 219, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 220, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 229, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 231 a 232. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 233. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. 251. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. Kompromis 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Eh, kompromis 20. Prosím? Kdo, kdo se chtěl zdržet? Děkuji, pane Šolci. To uh, zapíšeme do dějin. Kompromis 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? jedna, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Při... Zamítnuto. 262. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to 264 a 265. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. šest, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, tak SAD a PPS neúčastnili příliš. Takže 266, kdo je eh, pro, ještě jednou. Kdo je proti, kdo se zdržel, eh, přijato. Dostáváme se k kompromisu 21, jestli jsem to dobře pochopil. A ještě 273. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověřit? Dobře. Končím hlasování. 35 k 29 je přijato. Kompromis 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? 275 pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. 278, 279, 280. Pánové by se bývali mohli dohodnout. A mají společného asistenta, nebo jak to? Kdo je pro tyto tři pozměňovací návrhy? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dostáváme se na 285 no. teď. Kdo je pro? A kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Končím hlasování. 16 ku 47 zamítnuto. Takže eh, všechno, eh, co se eh, ne, nepodařilo se. Kompromis 22. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel, přijato. Teď 290. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Zamítnuto. 294. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? E, Zamítnuto. kde je 294? Končím hlasování. No, opravdu. 40 k 22 přijato. 295. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato 300. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato 301. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? je to není jasné. Takže 301 ještě jednou. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Končím hlasování. 29 ku 35 a 2 se zdrželi. Zamítnuto. Kompromis 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dostáváme se teď k eh, návrhu 303. Eh, Kdo je pro? 303. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 308. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 312 a 313. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 316, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 25, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 329, eh, kde je pro? čtyřka byla stažena. 322 podle mého seznamu také byla stažena, takže 322 a 324 jsou staženy a tím se dostáváme ke 329, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. 311, kde je pro, pardon, 31 eh, říká pan předseda, kdo je eh, pro eh, Borgesia, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis 26, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Tak se dostáváme k 336. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže to opět napříč. Ještě jednou, kdo je pro 336? Kdo je proti? Tak to jsou zajímavé koalice, se tady rýsují. To jsem ještě neviděl. To uh, si necháme pěkně zaregistrovat, takže ověříme. Od uh, samé pravice až kolejné Leinenovi. Eh, končím hlasování. 36 26. Přijato. 337. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 344. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odmítnuto. 345. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 327. Kdo je pro? Kdo je proti? Eh, eh, kdo se zdržel a to. 347 tady bylo kde pro kde proti kdo se zdržel věcně prosím eh, to. jsem to říkal 347 kde pro kde proti kdo uh, zdržel přijato 348, bude pro? Kde je proti? Ten neopadl. 347 jsme ne, neschválili, takže 348 teď. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo, jsme, kdo se zdržel? Zamítnuto. 349 byty kofer. Končím hlasování. Tak ještě jednou. Příliš uh, brzo jsem to ukončil. Takže obkakujeme hlasování o tomto pozměňovacím návrhu. Končím hlasováním. 25 ku 35 zamítnuto. A tím pan eh, Leinen má další šanci. 349. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Přijato. Tak aby eh, nezvítězil o tolik. Protože tady eh, nechápou, jak je velkolepý. 25 ku 22, 40 drželi přijato. A teď pan Schaffhauser 350. A kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 351 a 352. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se držel? A zamítnuto. 353, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Končím hlasování. 33 ku 31. A 3 se zdrželi. Přijato. 354, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? E, zamítnuto. 355. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 358. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? E, ještě jednou, kdo je pro? 358. Kdo je proti? Kdo se zdržel? to 360. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to 364. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. hlasování. 36 k 29. Přijato. 365, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 366, kdo je pro? Kdo se zdržel? Přijato. 367, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto nebo 367, že? Takže teď 368, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 369, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 370, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 371, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? přijato. 372, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel, ověříme. Končím hlasování. 31 k 30 a vše se drželo a přijato. čili 373, 374, 375, 376 a 377. Všechny jsou totožné. Tady musel uh, svatý duch se současně znášet od několika z vás. Kdo je pro? Kdo je proti, ověříme. a Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. Návrh 31 k 34 byl zamítnut. Takže všechny modlitby, žádná modlitba nepomohla. 378, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, uvěříme. Končím hlasování. 12 k 50. 379, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se držel zamítnuto? Pořád jsem ohromen. 380, 381, 382, 383. A to je zvláštní, že to nemá stejného autora. Takže a eh, kdo je pro tyto čtyři návrhy? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Končím hlasování. 35 k 23, 7 se zdrželo, přijato. sedm kdo je pro? Kdo je proti? se zdržel? Přijato. 388. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 389. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 397. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní se dostáváme k 390, 399. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 403 pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Končím hlasování. 36 ku 25, 6 zdržení přijato. Tak udělali jsme chybu. A sice, kde to teď je? Nehlasovali jsme o návrzích 384 a 385. Tak prosím, vraťme se kousek. Kdo je pro 384? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A 385 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A teď tedy můžeme pokračovat. Prosím. Tak panu Bytikoferovi dopřejeme ověření. Prosím. Končím hlasování. to. I předseda je omylný. Kde jsme to skončili? 404 pro, proti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 proti, zdrželi se přijato 414 pro, proti, zdrželi se přijato 415 pro, proti, zdrželi se přijato 416 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 419 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. 33 ku 30, 3 zdržení, přijato. 420 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 422 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 423 pro, proti, zdrželi se, přijato. 424 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 425 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtyřista dvacet jedna pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. 26 39 je na zdržení zamítnuto. 417 pro, proti, zdrželi se, ověříme. No, tak tento návrh odpadá, protože byla přijata, e, byl přijat předchozí návrh. Dostáváme se ke 418. Kdo je pro? Proti? Ověříme. To bylo zase takové to originální hlasu. Odline na po Schaffhausera. Končím hlasování. EPP má o jednoho víc zase. Pořád o jednoho víc. Plenkovič. No jasně. Končím hlasování. Přijato 33 ku 31 dvě zdržení. 426 pro, proti, zamítnuto. 427 pro, proti, zdrželi se, Uvěříme. Končím hlasování. Tak 400 42 pro, 23 proti, 2 zdržení. 428 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. 434 až daleko. 434, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. Nyní 435, je to tak? 435, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 436 pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. 436 ověřujeme. Elektronicky. Hlasování je skoro u konce. Tak teď je hlasování u konce. Zamítnuto. 440. Kdo je pro? Tak 438. Ne, ten byl přijat, nebo ne? S kompromisem 30, takže 438. Zamítnu to při rovnosti hlasů. 438, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 440 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 441 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 442 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 449 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 453 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 454 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím. 40 pro, 24 proti, přijato. Takže teď 459. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Končím hlasování. 27 pro, 26 proti, 12 zdržení přijato. 460 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 463 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 465, 466 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Klasování je u konce. 35 pro, 22 proti, přijato. Kompromis 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. 472 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 32, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 479 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 481 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 484 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 51 pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 56 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 57, 58 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 59 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 60 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 63 pro, Šedesát tři odpadá, šedesát čtyři pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 65 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 7 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 68 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 69 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 70 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 71, 72 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 73 pro. Jak hlasuje EPP? Kdo je proti? Přijato. 74 pro. Proti. Zdrželi se. Pověříme. Kolegové, já vás prosím, abyste se všichni podíleli na hlasování protože pokud to neuděláte, tak já to nedokážu správně vyhodnotit a jenom to potom protahujeme. Končím hlasování. Třicet jedna pro, třicet tři proti, zamítnuto. 75 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 76 pro, proti, zdrželi se, přijato. 77 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď zase tři návrhy, u kterých autorské právo není vyjasněno. 78, 79, 80. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 81 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 82 pro, proti, přijato. 83 pro, proti, zdrželi se, přijato. 84 pro, proti, zdrželi se, přijato. 85 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Zamítnuto. Ověříme. Končíme. 25 pro 36 proti. Zamítnuto. Pan Bitykofr, to je dnes neuvěřitelné. Scholz 86 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 70, 87 pro, proti, drželi se zamítnuto. 88 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ne, to bylo zamítnuto. 89 pro, proti, Zamítnuto. 90 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 91 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 92 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 93 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 94 pro, proti, zdrželi se, přijato. 95 pro, proti, zdrželi se, pověříme. Já myslím, že přijato. Hlasování je u konce. 42 pro, 25 proti přijato. 96 pro, proti. Ještě jednou. 96. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 97. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 98 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 99 pro, proti, zdrželi se, přijato. 100, 101, 102, 103 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Nebo já myslím přijato. 38 pro 29 proti přijato. 106 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 107 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 108 pro, proti, zdrželi se, přijato. 109 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 110 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 111 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 112 pro, proti, zdrželi se, přijato. 113 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 114 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 115 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 116 pro, proti, zdrželi se, přijato. 117 pro, proti, zdrželi se, přijato. 118 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 119 pro, proti, Zdrželi se zamítnuto. 120 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 121 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 122, 123 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 124 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 125 pro proti, zdrželi se, zamítnuto. 126 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 127 pro, proti, zdrželi se, přijato. 128, 129 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 130 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 131 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 132, 133 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Hlasování je u konce. 32 pro, 34 proti, zamítnuto. 134 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 135 pro, proti, zdrželi se, přijato. 136, ne, to, to, to je vyřízeno. 137 pro, proti, zdrželi se, přijato. 138 pro,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 proti, zdrželi se, zamítnuto. 152 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 154 pro, proti, zdrželi se, přijato. 155 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní návrhy 2, 3, 4. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato.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 Zamítnuto. 22 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 23 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 24 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 25 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 26 pro proti, zdrželi se, zamítnuto. 27, 28, 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 30, 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 33, 34, 35. To je opravdu zajímavé složení. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pan Leinen? Eh, abychom to měli zcela korektně, tak bychom měli ještě jednou hlasovat o 194, protože tam to bylo 28 ku 29 a vy jste později zjistil, že EPP měla o dva více. Takže eh, považuji za korektní, abychom hlasovali ještě jednou. Eh, vážený kolego, u bodu, kde bylo zjištěno, že eh, tam jsme to všude skorigovali, eh, jenom jednou ne, ale tam ten rozdíl byl šest hlasů. Takže tam stále ještě by byl rozdíl čtyři hlasy. My jsme na to dávali pozor a proto zůstává to tak, jak to bylo rozhodnuto. Ne, u, u, u 194 to bylo 29 28, tam už to nebylo o dva více, tam už neměli EPP o dva více. My jsme to oznámili u jednoho hlasování, které bylo 26 ku 23. A pak se to, to, se neop, to jsme neopakovali, protože i kdybychom odečetli dva, bylo by to, byla by to většina. Dobře, ne, ne, nebylo to tak jasné, říká pan Leinen, ale teď už to je jasné, děkuji. Tak teď se dostáváme k závěrečnému hlasování. Elektronicky prosím hlasujte. Hlasování je u konce. Zpráva je přijata 52 hlasy pro, 5 eh, hlasy proti a 9 zdrženími. Gratuluji zpravodaji, stínovým zpravodajům a myslím si, eh, že to odsunutí, které jsme provedli, bylo smysluplné a že jsme to mohli dát ještě dohromady. Teď máme bohužel 10 hodin a musíme eh, opustit sál. Takže o debatovat o Venezuele už nemůžeme dále. Ale na příštím zasedání eh, v tom budeme pokračovat, tedy nejpozději 7. Eh, prosince eh, po volbách.